So, I think we should start. Dobrý den, myslím, že můžeme začít. Wir sind zwar noch nicht so zahlreich, aber... Ještě nás zde není tolik, ale doufám, že někteří ještě dorazí. Máme plný pořad jednání a proto se domnívám, že bychom měli začít. Srdečně vás všechny vítám na naší schůzi výboru. Začneme bodem 1, schválení pořadu jednání. Máte k tomu nějaké připomínky, nějaké žádosti o změnu? Nezdá se. Už jsem vás informovala o tom, že zítra dopoledne změníme eh, pořadí hlasování stanovisko o politice soudržnosti diakonů. Eh, tím začneme a poté budeme hlasovat o boloňském usnesení. Eh, nikdo nemá nic proti, takže to schválíme. Eh, dále schválení zápisů. Zápis ze 22. a 23. ledna máte v podkladech. Máte nějaké připomínky k zápisu? Zdá se, že nikoli. Proto navrhuji, abychom jako obvykle eh, zápisy považovali za schválené, pokud do konce této schůze nepřijdou nějaké připomínky. A nyní se dostáváme k bodu 3, oznámení předsedkyně. Eh, tlumačení máme dnes k dispozici ve francouzštině, němčině, italštině, angličtině, řečtině, španělštině, portugalštině, češtině, estonštině, maďarštině, polštině, slovinštině, bulharštině a rumunštině. Eh, chtěla bych také říci, že naše schůze je vysílaná na internetu. Máme zde také závěry koordinátorů z 22. února 2018. Chtěla bych oznámit, že závěry schůze koordinátorů z 22. Eh, února jste dostali 23. února e-mailem. Eh, budeme považovat tento tyto informace za schválené, pokud do 27. února nepřijdou nějaké připomínky. Tím máme za sebou sdělení předsedkyně a nyní se dostáváme k bodu číslo 4. To je návrh stanoviska o situaci v Maďarsku s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze 17. května 2017. Já jsem zpravodajkou, takže nyní a, změním svoji roli a budu zde jako zpravodajka. Kolegové, kolegyně, tento bod je, myslím, velice důležitým bodem na pořadu jednání. Jde totiž o téma, které budí velké obavy. A máme zde také velice specifický postup, který používáme poprvé zde v parlamentu. A odráží to také závažnost celé situace. Mám na mysli takzvaný eh, článek 7 nebo postup podle článku 7. Asi si vzpomenete, že Evropský parlament 17. května 2017 eh, schválil návrh usnesení ve kterém výbor Libe byl požádán, aby zahájil tento postup a aby vypracoval zvláštní zprávu. A aby předložil um, výzvu radě uh, podle uh, článku 7 odstavce 1. Stanovisko, které dnes představuji zde, Eh, spadá právě do tohoto postupu podle článku 7. Eh, jak si asi vzpomenete, eh, v návrhu usnesení se žádalo, aby maďarská vláda změnila novelu zákona o vysokoškolském vzdělávání. To je bod, o kterém už jsme zde ve výboru vícekrát hovořili. Hovořili jsme o tom na schůzi koordinátorů Měli jsme tam rektora Central European University, pana Ignacieva. Ten nás navštívil, vysvětlil nám situaci. Já jsem od té doby v kontaktu s rektorem, a tak, abych měla aktuální informace. Víte také, že komise mezi tím předložila stížnost u Evropského soudního dvora, pokud je o tento zákon o vysokém, eh, vysokoškolském vzdělávání. Já jsem eh, v posledních týdnech eh, hovořila s panem Ignacijevem, abych věděla, jaká je aktuální situace a předložím ještě dva pozměňovací návrhy ke své zprávě, protože jsem zjistila, že původně se plánovalo, že maďarská delegace eh, bude cestovat do USA, do New Yorku, eh, tak, aby se eh, vyjasnily odpovídající postupy. Nicméně maďarská vláda nakonec tuto cestu zrušila a byla odložena až po volbách, a to jeden den po volbách. Nejsem si jistá, jestli to skutečně proběhne jeden den po volbách, nebo jestli se to ještě bude dále protahovat. Já na to chci v jednom pozměňovacím návrhu poukázat. Eh, chci tam říci, že ehm, je nám líto, že se celý postup neustále protahuje, že nebylo dosud dosaženo řešení. Eh, obrátili jsme se na maďarskou vládu a požádali jsme je, aby eh, se snažili eh, řešit situaci co nejrychleji a aby zajistili řešení, které v budoucnosti zajistí fungování Středoevropské univerzity. Ehm, chceme, aby maďarská vláda hledala odpovídající řešení, nicméně stále ještě čekáme na reakci ze strany maďarské vlády a to se musí ve zprávě odrazit. Ve svém stanovisku poukazuji také na otázku segregace romských dětí. Myslím si, že je to skutečně velký problém. Určitě to není problém, který se objevuje jenom v Maďarsku. Známe ho také z ostatních e, zemí tohoto regionu. Ale sociální vyčlenování e, Romů eh, v každém případě eh, snižuje šanci eh, Romů začlenit se do společnosti a na pracovní trh. Není to nic specifického jenom pro Maďarsko, ale v každém případě myslím, že je správně zmínit toto téma ve stanovisku, protože to spadá do našich pravomocí. Já to považuji za velice znepokojující. Další věc, eh, kterou jsem eh, zdůraznila ve stanovisku, eh, jsou útoky na média, na nezávislost médií. Víme, vzpomínáme si na to, jak jsme hovořili o zákonu o médiích v Maďarsku po zásazích Evropské unie některé věci byly staženy Například Maďarsko se snažilo daňovým způsobem bránit zahraničním médiím ve fungování v Maďarsku. Zahrnulo to například RTL, to se později změnilo. Nicméně myslím, že se to v každém případě bude odrážet ve zprávě Libe, ale vzhledem k tomu, že to spadá také do našich kompetencí, považovala jsem za důležité zmínit také svobodu médií v našem stanovisku. Svoboda médií, pluralita tisku je velice důležitá demokratická hodnota a my očekáváme, že svoboda tisku bude i v Maďarsku chráněna. Myslím, že ve svém stanovisku bychom se měli omezit na své pravomoci, to znamená vzdělání, kultura, média, je potřeba soustředit se pouze na tato témata. V našem stanovisku myslím, že eh, všechno ostatní můžeme přenechat výboru Libe, případně dalším eh, výborům, kteří připravují, které připravují stanoviska. Takže byl bych, byla bych ráda, abyste ve svých pozměňovacích návrzích se omezili na tato témata. Myslím, že by nebylo dobré, abychom eh, zasahovali také do dalších témat. Stanoviska k takovýmto zprávám ehm, mají samozřejmě určitá omezení, také pokud jde o rozsah. Takže um, uvidíme, co bude možné do našeho stanoviska všechno začlenit. V každém případě se těším na vaše pozměvací návrhy a také není na vaše připomínky. Děkuji. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Za EPP eh, je to paní Šojdrová, ale ta se dnes omluvila. Nevím, kdo z vás je zastoupí. Sabine? Já zde přečtu stanovisko paní Šojdrové. To bych chtěla zdůraznit. Eh, své eh, osobní stanovisko bych poté zmínila později. Situace v Maďarsku je zdrojem obav a je odůvodněné, abychom kladli otázky. Je jasné, že máme obavy, pokud jde o svobodu médií a univerzit v Maďarsku, ale zároveň, aby Maďarsko mělo řešit tyto otázky samo. Děkuji předsedkyni za návrh stanoviska, která odráží závažnou situace v Maďarsku. Jako skupina EPP voláme po dialogu s maďarskou vládou k problematickým tématům. A celá řada těchto témat se neustále vyvíjí a musíme počkat, až se objeví konečné výsledky. A jde nám Máme především obavy, pokud jde o vysokoškolské vzdělávání a odpovídající e, zákon. A tento zákon e, v současné době projednává Evropský soudní dvůr a my bychom měli počkat na výsledek tohoto rozhodování. Měli bychom se snažit e, o to, aby maďarská vláda byla v kontaktu s CEU a dalšími relevantními aktéry. Vždy budeme bránit nezávislost univerzit a budeme vystupovat proti jakýmkoliv snahám um, potlačovat eh, svobodu univerzit. Zároveň máme obavy, pokud jde o um, segregaci eh, romských dětí. A tato segregace je dlouhodobý strukturální problém, který se netýká jenom Maďarska, ale také dalších zemí. A dotčené vlády obdržely celou řadu doporučení k tomuto tématu od Evropské komise ale my se domníváme, že není nutné to zmiňovat ve stanovisku eh, výboru KULT. Pokud jde o svobodu eh, médií, a, a deník eh, Nenčakčak, nevím, jestli to správně vyslovuji, a, situace kolem tohoto deníku je velice problematická. Tento deník byl ukončen, uzavřen ne vládou, ale soukromým vlastníkem, nicméně zdá se, že je zde nějaké propojení s vládou. Není to ale odlišné od toho, co se děje v dalších zemích regionu, jako je Česká republika a Slovensko. V tomto směru se pokusím předložit poměvací návrhy a těším se na další diskuzi. Takže to bylo stanovisko paní Šojdrové. Dobrá, mnohokrát děkuji. A nyní pan Diakonu. acord cu propunerea de aviz făcută de, de raportoare, în linii mari. Mnohokrát děkuji. Um, souhlasím s tím, co řekla zpravodajka. A mám ale jednu připomínku. Týká se to postupu. Eh, jaký je rozdíl mezi eh, zprávou a stanoviskom? Eh, stanoviskem? Spravodajka nebo předsedkyně to už zmínila. Zpráva je nástrojem k dosažení něčeho a to stejné platí u stanoviska. Nicméně zpráva je velice dlouhá, ale stanovisko je kratší. Není tam tolik prostoru. Eh, je to spíš taková tramvaj. Eh, zpráva je vlak, eh, je tam mnohem více místa. Já bych chtěl přispět do stanoviska. Nicméně byl bych rád, aby kolegové ehm, stanovisko příliš nezaplňovali, aby stanovisko zdůraznilo ty hlavní myšlenky, aby tam nebylo příliš mnoho slov. Myslím si, že to je naprosto zásadní věc. Mnohokrát děkuji, Helga Triple. Děkuji, Petro. A mám to štěstí, že zde mohu přednést svůj vlastní názor a ten bych také chtěla říci. Když teď děláš toto stanovisko eh, k situaci eh, v Maďarsku. Myslím, že je potřeba tu situaci vnímat eh, v celkovém kontextu. Maďarský sociolog Ivan Krast napsal knihu, která byla před nedávnem zveřejněna v Němčině. Jmenuje se Europa Demerung, který stmívání v Evropě. Poukazuje se tam na to, co se děje ve východní Evropě a um, to, jakým způsobem uh, se tam situace vyvíjí. Uh, v podstatě to, že tam um, před uh, několika lety skončil vliv Sovětského svazu, um, to vede k tomu, že tyto národy eh, mají větší touhu po eh, sebeurčení eh, v tomto období. Já si myslím, že tuto tendenci musíme brát vážně. Ehm, tato národní pícha je něco, čeho Orbán Kačinský a další využívají. Já to považuji ale za nebezpečné. Ehm, musíme se snažit o stavění mostů v Evropě. Ve chvíli, kdy se budeme snažit prosazovat jenom svůj postoj, a potom nebudeme eh, úspěšní, pokud je o integraci Evropské unie. To je něco, co jsem chtěla říct na úvod. Nyní bych chtěla poukázat na to, proč si myslím, že je důležité, abychom jako Evropská unie bránili právní stát v Maďarsku i v dalších zemích. Článek 7 byl um, aktivován s ohledem na Maďarsko i Polsko. Já si myslím, že je to dobře, ale myslím si, že Kačinským a Orbánům to hraje do karet, když je jako Evropa kritizujeme. Já si myslím, že bychom především ale měli myslet na demokratickou opozici v těchto zemích zemích, protože tato opozice zastupuje evropské hodnoty. Je tomu tak eh, právě v Maďarsku. Já tam mám eh, přátelé, kteří jsou liberální demokraté a samozřejmě chtějí, aby je Evropská unie podporovala a eh, proti jejich vládám. A já si myslím, že to je právě naše role. Musíme podporovat ty, kteří chtějí právní stát, kteří chtějí evropské hodnoty, kteří podporují práva žen, práva uh, Eh, menšin a musíme podporovat ty, kteří jsou eh, pro potraty a tak dále. Eh, já si myslím, že zkrátka musíme podporovat ty, kteří dodržují evropské hodnoty. To je naše práce jako poslanců Evropského parlamentu. A Orbán a eh, Poláci říkají, že prostě Evropská komise si může dělat, eh, co chce, ale eh, tomu tak není. Nakonec je Evropská komise omezená právem veta v radě. Myslím si ale, že je zkrátka potřeba, aby tyto země musely, nebo vlády těchto zemí musely řešit také požadavky Bruselu. Eh, není ale možné předepisovat národním vládám, co se má dělat. To by byl eh, špatný přístup. Já bych nechtěla Evropu, která to bude dělat. Eh, ve chvíli, kdy ale někdo tvrdí, že tomu tak je, není to pravda. Evropská unie nebo Juncker nemůže nikomu předepsat, jakou evropskou politiku budou dělat. Můžou to do jisté míry ovlivňovat, třeba prostřednictvím evropského semestru, ale není zde žádný proces top-down, down, kdy Brusel něco řekne občané a vlády jednotlivých členských států to pak musí dělat. My zkrátka nejsme sjednocené státy Evropy, někteří to tvrdí, ale není tomu tak. My ale všichni máme odpovědnost za prosazování evropských hodnot a o to se také musíme snažit. Takže to je um, způsob, jak smýšlím o těchto otázkách, předložím pozměňovací návrhy. V každém případě jsem si uh, jistá, že se musíme snažit bránit v těchto zemích eh, právní stát a demokratické hodnoty. Eh, není možné, abychom přistoupili na to, že um, oni Evropu nechtějí, tak je uh, necháme být. To nejde. Musíme bránit demokratické hodnoty v těchto zemích. Vím, že někteří se, nebo že, že Velká Británie hlasovala pro Brexit, ale eh, v každém případě je potřeba prosazovat demokratické hodnoty. Ještě další dva se hláší o, hlásí o slovo Zver a Božko. Zabíne musí pryč, může tedy dostat slovo jako první. Eh, Děkuji. Děkuji. Děkuji, myslím, že je mm, důležité abychom toto brali velice vážně, to stanovisko výboru Libe, musíme jasně říci, že se jedná o e, postup, nejenom o rezoluce, ale o tvorbu názoru a musíme skutečně prověřit, e, jaká je věcná situace, co, je, co jsou politické kroky, že to neodpovídá e, evropským hodnotám a jde proti smlouvám. Musíme se zaměřit na to, co jsou skutečně fakta, co jsou věci, které neodpovídají zásadám Evropské unie a mm, co jsme také mezi sebou dohodli. Případ Maďarsko je obtížnější v mnoha směrech než jiné členské státy, se kterými jsou také problémy. Často dialogem, vlivem na Evropské unii, unii eh, řada věcí byla stažena, které šly špatným směrem, například mediální zákon. Tady zašlo Maďarsko příliš daleko toho, co je akceptovatelné v rámci evropské legislativy. Otázka je, jak eh, bude vypadat ta svoboda médií v praxi. Možná, že to má komerční důvody, že ty noviny končí, ale otázka je, zda to má také vliv um, na vládu, na určité strategie. Myslím, že bychom to měli velice pečlivě přeskoumat, zabývat se tím velice pečlivě. Měli bychom se zaměřit na ty věci, které souvisí s článkem 7, protože obecně problém, obecné problémy um, vlastně pak omezu, snižují jasnost té zprávy. Ehm, pokud chceme eh, se vymezit proti tomu, co eh, nejde ve Maďarsku, tak pak se musíme zaměřit na to, co je eh, skutečně jasné podle článku 7. Děkuji kolega Boškov. Děkuji. Myslím, že musím začít tím, že řeknu, že nesouhlasím s celou řadou věcí a s celou řadou omylů a mm, dezinterpretací, eh, co se týče zákona vším vzděláním nebo vzdělávání Romů. Já žádám o to, aby eh, se kolegové vyhnuli používáním dvojích měřítek a stigmatizaci Maďarska. Maďarsko patří do evropské rodiny národů, reprezentuje a obhajuje evropské hodnoty a maďarská vláda eh, dělá národní konzervativní politiku, jako je ochrana žen a já tedy odmítám vaše tvrzení Ehm, v tom, že je maďarská vláda nacionalistická v negativním smyslu slova. Já bych nás popsala jako konzervativce, pro něž jsou důležité evropské hodnoty. Některé věci z té zprávy nejsou jasné. Například jste e, vynechali to, že Evropská komise uznala že zákony o vyšším vzdělávání v jiných zemích mohou být restriktivnější než e, tento zákon v Maďarsku. Takže Maďarsko vlastně přijela kro, kroky směrem ke kompromisu, je ochotno vyjednávat a my jsme již prokázali naši vůli, dobrou vůli, jsme Eh, jsme připraveni se setkat s různými institucemi, či College nebo Čínskou univerzitu. A je to možné i se Středoevropskou univerzitou. A, um, někteří, eh, děkuji kolegům, kteří řekli, že uh, zrušení tohoto zákona není aktuální a neměli jsme Eh, rozhodnutí od Evropského soudního dvora, takže to je předčasné v té zprávě. Co se týče segregace romských dětí, vy jste sama zmínila, paní předsedkyně, že to je problém, který se netýká pouze Maďarska. maďarská vláda udělala mnohé, aby napravila tu situaci. Například romské děti od tří let mohou chodit do předškolních zařízení, a jejich přítomnost v těchto školkách e, stoupla. Takže tam by byly pozitivní kroky, e, což uznala sama paní komisařka Jourová, která zmínila, že i některá, mm, některá ta, mm, zákony byly novelizovány, takže to ukazuje na významné kroky vpřed i na naši otevřenost další spolupráci. Je to samozřejmě problém, který bude muset být vyřešen dlouhodobě. Nejkritičtější poznámky se týkaly mediální politiky vlády. Dovolte, abych začala tím, že řeknu, že Maďarská ústava článk, článek 9 říká, že Maďarsko chrání svobodu tisku a diverzitu názorů v tisku. Máme zákon o médiích, kde se říká, že editoři a novina, redaktoři a novináři mají Eh, svobodu. Eh, cokoliv je vytisknuto v tištěných médiích, je zcela na redaktorech a majitelích těch novin. Eh, co se týče toho, těch novin Nepsabačák, to, že byl uzavřen, to nesouvisí nějak s vládou. Ty noviny byly finančně ztrátové od roku 2007. Rakouský majitel rozhodl takto. Co se týče těch seznamů webových stránek 88.hu, to nějak nesouvisí s vládou, to je soukromá organizace. Vláda není nijak zodpovědná za tu takzvanou černou listinu novinářů. Pokud někdo s tím má problém, tak si můžete stěžovat Eh, u Rady pro média, která je nezávislá, má devět členů. Pokud narazíte na něco, co se vám nelíbí, tak můžete podat stížnost u této rady. Nijak to nesouvisí s vládou, ta za to není nijak zodpovědná. Já doufám, že se nám podaří najít kompromisní řešení, abychom dospěli k eh, spravedlivé rovné dohodě. Děkuji vám. Děkuji. Já souhlasím s paní Boskou. Myslím, že tuto otázku příliš politizujeme. Maďarský prezident již častěji vysvětloval situaci v Evropském parlamentu, vždy přišel do parlamentu, vždy vysvětlil situaci a na čemkoliv se dohodl s evropskými institucemi, také dodržel. Je jedním z mála, kdo e, neříkne, jaká něco jiného v Evropě a něco jiného doma. Také víme, že tento zákon o tu univerzitu neruší. V tom není problém. Přesto slyším neustále tyto narážky. Já znám situaci v Maďarsku a ta situace není tak negativní jako v jiných evropských zemích. V západní Evropě je větší problém se segregací než v Maďarsku. Místo předsedkyně Evropského parlamentu je taky eh, od tamtuť, to je fakt. To znamená, že tady přeháníme. Eh, maďarská vláda byla většinově zvolená a já si myslím, že bychom měli všichni měřit jedním metrem. Všem měřit jedním metrem. Máme i problémy i jinde a takto se to nezdůrazňuje. To se děje na každém zasedání Evropského parlamentu. Když je zrušeno nějaké médium, tak se to okamžitě otevírá, což je není nutné. A pak Maďarsko a ještě jedna země je předmětem útoku. Především, když se konají současně volby v jednotlivých zemích. Takže já jsem velice kritický k to, to na e, stanovisku, ale asi zůstanu v menší. Děkuji. Já jsem slyšela, že komise se nechce vyjádřit. Pane Diakonu. To téma se mi zdá velmi důležité, i když to je jenom stanovisko, protože hrozí, že se stane precedentem. Když jsem poslouchala předřečníky, tak jsem měl na mysli něco, co se děje v Rumunsku. Je to televizní stanice, velice politicky angažovaná, je v bankrotu sedm let a nikdo ji nevypíná. Pak by bylo Rumunsko totiž kriminalizováno za omezování mediální svobody. Je to velice citlivé téma, měli bychom se na to dívat z různých hledisek. Děkuji. Děkuji. Eh, mně samozřejmě známo, že to je kontraverzní téma, o tom není sporu nejenom u nás ve výboru, ale vš- celkově v parlamentu. Myslím, že také víme, že e, papír je e, trpělivý, takže jedna věc je, co je v zákoně, co je v ústavě a druhá věc, co se děje v reálu. Nepotřebujeme vždy zákon na omezování mediální svobody. Existují jiné prostředky a cesty a páky, kterými je možné práci nezávislých novin a médií eh, mm, eh, ovlivňovat, například je finančně eh, ruinovat a podobně. A na to, mm, to musíme, tomu musíme věnovat velkou pozornost, protože svoboda mínění, pluralismus médií je, mm, patří mezi základní hodnoty nejenom Evropské unie, ale Mm, také je zásadní pro fungování demokracie. A to je věc, kterou musíme velice pečlivě sledovat, do jaké míry tady práva novinářů, eh, možnosti nezávislé práce žurnalistů, mm, je možné ovlivňovat omezovat jinou cestou, oklikou, třeba daňovými zákony a podobně. Hm, nechceme eh, být paternalisté, eh, což se často vyčítá EU, ale musíme přesto udělat všechno pro to, aby ty základní hodnoty, na kterých se všichni shodneme, které všechny eh, země stvrdily podpisem smlouvy o EU, tak, aby byly také dodržovány. Nejenom dodržovány ve chvíli, kdy se podepisovala ta dohoda, ale a já jsem byl členkou chorvatské delegace, když ještě Chorvatsko nebylo členem a vím, jak jsme velice dbalo na to, aby tyto základní hodnoty, eh, kterým eh, se všichni hlásíme, tak aby byly Eh, dodržovány v zemi, která vstupuje do EU, ale není možné, aby se dodržovaly jenom, eh, dokud se nepodepíše ta smlouva. A pak už ne. Právě, že, právě naopak musíme všichni dbát na to, aby tyto základní hodnoty byly dodržovány. A mm, tady jsou obavy nejenom u Maďarska, ale každopádně u Maďarsku, že v některých případech tomu tak není. A co se týče té univerzity, ano, je mm, možné, že maďarská vláda je ochotna jednat, a nic jiného také v té zprávě neříkám, že očekávám, že, tyto zpráv, že tyto, tato jednání se povedou a co nejrychleji eh, se vyřeší eh, Mm, tato situace v Maďarsku v EU, která zajistí, aby mohli dále pracovat. A to i v příštím, aby věděli, že to bude možné i v příštím roce a dále. Tato taktika, která se tam teď používá, e, to e, nepovažuji za akceptovatelné už více než rok Eh, tam to vyvolává nejistotu i pro tu univerzitu v Budapešti a to prostě nemůžeme takto akceptovat a nemůžeme očekávat, že eh, maďarská eh, vláda pak mm, také mm, po jejich slovech budou následovat činy a přispějí k rozumnému řešení. Těším se na vaše pozměňovací návrhy. Přes všechny politické kontraverze doufám, že dospějeme k dobrému stanovisku pro výbor LIBE. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. 3. ve 14 hodin. 16. 5. pak budeme mm, diskutovat o tom stanovisku, hlasovat se bude v červenci. Děkuji vám. A um, nyní se dostáváme k bodu 5. To je představení projektu Kulturní a kreativní města Monit- Monitor společné výzkumné místo. Je to nový nástroj společného výzkumného střediska v ISPRA, hm, kulturní a kreativní města, monitor. Je to kontrolní a benchmarkový nástroj, hm, které je, je zajímavý pro členy výboru kult i pro komunita, komunální eh, administrativu, která je zodpovědná za plánování kulturní politiky. Já dám, s, eh, chci srdečně přivítat paní Valentínu Montalto a pana Melajnena z bruselské kanceláře a chci, hned jim udělím slovo. Nevím, jak to máte rozdělené, ale je to tak, máte tak zhruba sedm minut a pak začne diskuse. Vítejte tedy zde ve výboru, máte slovo. Yeah. So first of all, thanks Mnohokrát děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Je mi opravdovým potěšením zde dnes být s vámi. Mám prezentaci, která se tady za chvíli objeví. Na začátek se vás zeptám, kde jsou podle vás v Evropě kulturně nejvyspělejší města? A jaký dopad může kultura mít na ekonomiku a společnost? Nejdůležitější otázka je, jak můžeme měřit takovýto dopad. Tohle to jsou určitě otázky, které mm, používá i komise při sběru mm, důkazů toho, abychom eh, podpořili kulturu po celé Evropě. V tom eh, výzkumném, eh, ve společném výzkumném středisku jsme vyvinuli a odstartovali v červenci minulého roku nový benchmarkingový nástroj, což je právě tenhle Cultural Creative Cities Monitor který poskytuje jak kvalitativní, tak kvantitativní informace, které mají za úkol pomoci politikům při rozhodování. Tento nástroj podpořil i komisař Navračič. V podstatě poskytuje jakýsi nástroj, který umožní městům maximálně využít svůj kulturní potenciál. Tak, abychom vybudovali města, která jsou tvořivá, kulturní, ale zároveň odolná. My jsme začali analýzou oficiálních statistik z Eurostatu a také jsme použili ex- experimentální údaje z internetu, kde jsme právě tedy se snažili eh, vypracovat nějaká spolehlivá, nějaká statistická data. Snažili jsme tedy jít nad rámec oficiálních statistik, Obraceli jsme si třeba i na takové eh, stránky, jako je TripAdvisor. Tam eh, jsme se třeba dívali na hodnocení různých muzeí nebo jiných kulturních zařízení. Um, my jsme se tady snažili, jak říkám, uplatit nějaká objektivní mezinárodní kritéria a identifikovali jsme 93 měst, která byla evropskými hlavními městy kultury, nebo byly přinejmenším v, urči, v určím seznamu. 22 měst, které jsou součástí eh, sítě UNESCO kreativní města. A potom jsme vybrali 53 měst, která eh, přinejmenším ehm, Eh, tedy eh, organizují eh, jeden mezinárodní, nebo pardon, dva mezinárodní kulturní festivaly. Potom jsme tedy mm, vypracovali tyto iniciá, in, indikátory, které jsme vybrali z původních dvou set. Mm, tohle jsme udělali na základě rad odborníků. Vypracovali jsme vlastně takových devět dimenzí, které se vztahují i na eh, vitalitu měst. Za prvé jsme měřili eh, přítomnost eh, kulturních budov, jako jsou divadla, koncertní sály a podobně. Snažili jsme se pochopit, nakolik tato města jsou kulturně živá. V druhé oblasti jsme měřili přítomnost pracovních příležitostí v kultuře a v kreativním sektoru a taky vlastně, co se tam eh, vy, vytváří, nějaké, nějaké nové designy a podobně, nakolik tedy kultura přispívá místní ekonomice. V, tom, v té otázce prostředí jsme taky měřili, nakolik města podporují kulturu a kreativitu. Například, zda se jim podařilo mm, vyvinout otevřenou eh, společnost vůči kulturní diverzitě. Co jsme zjistili, Snažili jsme se tedy si představit nějaké ideální kulturní kreativní město v Evropě tím, že tedy identifikujeme eh, ty top priority ve všech těch dimenzích. Eh, zjistili jsme, že není jediné město, které exceluje ve všech dimenzích. To dokonalé město je jakýmsi je směsicí osmi eh, středně velkých měst. Takže například eh, město, které by mělo kreativní místa Paříže, eh, potom vlastně by měl přístup eh, Lovaně a inovační výstup Eindhovenu. V souladu s tímto výsledkem jsme také zjistili, že věda není vše. Tedy respektive velikost není vše. Takže ta středně velká města jsou na tom poměrně dobře, zejména co se týče té toho, nakolik kulturou žijí. A někdy tato města jsou i inkluzivnější, protože vlastně na jednoho obyvatele mají jaksi víc kultury. Takže pak jsme zase zjistili, že máme směs jiných měst, eh, hlavních měst a nehlavních měst i v jiných ohledech. Paříž, Kodaň, Edinburgh a Eindhoven. To jsou města na prvním místě ve srovnání s jinými městy s, podobnou, eh, s podobným počtem obyvateli. Takže Paříž je na prvním měst, místě eh, v městech ve velikosti eh, nad milion obyvatel. Vidíte, že tady nemáme jenom jedno pořadí, ale více pořadí. Tady vlastně třeba vycházíme z počtu obyvatel, jak se to řadí potom v těchto městech. Potom máme například HDP na hlavu a tak dále. To jsme udělali eh, záměrně, protože tenhle ten monitor nemá být jakýmsi eh, nástrojem pro konkurenceschopnost. Má to být nějaký nástroj, který eh, pomůže městům, které jsou na stejné úrovni, ale zároveň každá mají svá specifika. Analýza těchto údajů potvrdila, že kultura přispívá k místní ekonomice. Ukázalo se, že mezi lety 2009 až 2013 výroční HDP na hlavu v těch nejlepších městech, mm, tedy kulturně, bylo i vyšší. Takže ta nejkulturnější a nejkreativnější města byla také nejodolnější i vůči hospodářské krizi. Všechny tyto údaje jsou mm, volně přístupné na našich webových stránkách prostřednictvím toho nástroje monitoru. Je možné, aby i vy jste si tam dali svá vlastní data a můžete se vlastně tedy srovnat s městy, které už jsou v platformě a pochopit, jaké jsou třeba silné stránky nebo slabší stránky. Můžete se tedy porovnat se srovnatelnými městy. Můžete také otestovat možný dopad eh, vaší politiky, eh, třeba právě na počet kreativních pracovních míst. Monitor je eh, tedy obdržel poměrně pozitivní kritiky v městech jako Bologna, Madrid, Valeta, Palma. Tady opravdu jde o to, aby eh, města dobře rozuměla tomu, jak tento nástroj využívat. Dostal jsem do všech těchto médií, která zde vidíte uvedena. Bylo to také prezentováno na některých akademických přednáškách a na veřejných eh, setkáních, jako je to dnešní. My také spustíme webovou aplikaci, aby se ten monitor přiblížil občanům. Potom tam budeme mít tři hlavní cíle. Jak by se městské úřady mohly eh, lépe tedy spojit s občany, ehm, aby vlastně lépe podporovali kulturu jak usnadnit vizualizaci eh, těch výsledků i na mobilních zařízeních. V roce 2019 vydáme druhé vydání, kde budou aktualizované údaje. A eh, vlastně ten, eh, ta oblast působnosti bude rozšířená. Eh, opravdu se snažíme eh, doplnit eh, právě i institucionální mm, instituce, jako jsou třeba muzea, divadla a tak dále. Pro jakékoliv další informace se nalogujte na naši webovou stránku. Děkuji za pozornost. Ja, vielen, vielen Dank. Děkuji. za tuto velmi zajímavou přednášku, za tedy představení tohoto nového nástroje, těch benchmarků. A také vlastně jste hovořila už i o výměně osvědčených postupů. Teď e, otevřeme diskusy. Musíme to dělat úplně formálně. Z koordinátorů je tady, jsou tady dva Uděláme si to tedy po pořadě, jak jste se přihlásili, takže začneme Sabine Ferhajen. Děkuji mnohokrát za zajímavou přednášku. Ráda bych se zeptala, vy jste říkala, že města, která hospodářsky nejlépe prosperují, jsou také dobře zařazená v tom kulturním a kreativním pořadí. Tak eh, nevede třeba tam hospodářská prosperita k tomu, že se financuje kulturní rozmanitost? A nebo má kulturní rozmanitost dopad na hospodářskou výkonnost města? Kterým směrem e, to jde? Takže odpovíme rovnou. Děkuji za tuto otázku. Nebudu tady zacházet do specifických technických detailů, ale my vlastně vycházíme tedy z toho cyklu z kultury, z kultury na e, ekonomiku. Takže my jsme tedy testovali eh, všechny ty proměny, které se týkají eh, kreativity a kultury a vlastně jaký to má dopad na růst a HDP na hlavu. Takže to tedy jde tímto směrem, ne naopak. Ano, já jsem vlastně tomu rozuměla i tak, že eh, ty obce, které se vyznačují kulturní rozmanitostí a které hodně investují do kultury, vlastně prošly krizí lépe než města, která takto do kultury neinvestovala. Tak jsem tomu rozuměla já. Luigi Morgano, prosím. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Mám několik otázek. Toto byl výzkum, který jste si dělali sami, nebo jste jej zadali někomu jinému? My chceme podporovat kulturní diverzitu, takže jaký je vztah mezi kulturní diverzitou a nějakými individuálními kritérii v rámci Evropy? Třetí otázka je vztah eh, k univerzitám. Eh, Nakažovali přítomnost univerzit a výzkumných středisek, nakolik to tedy byl eh, faktor. Když se díváte na indikátory, které se tedy týkají kulturních aspektů, to by vlastně mohlo být propojeno i se sítí Těmi excelence. Takže zabývali jste si tím i takto. A e, potom ta aplikace tedy bude k dostupná do konce roku. Možná by stálo za to, e, kdybychom si trošku to uspíšili, aby další města se k tomu mohla připojit. Mohu odpovědět v italštině? Per quanto riguarda eh, la, chi ha fatto la ricerca, è stata fatta sintesi. Eh, takže eh, co se týče eh, té otázky, kdo ehm, to, kde tento výzkum prováděl. Byl to tým, který jsme měli tady v rámci naší instituce. Byl to tým čtyř osob. Nechtěli jsme, aby města museli sbírat údaje sama, aby to pro ně byla zátěž, tak jsme se snažili využít eh, evropské údaje, které už jsou k dispozici. Takže vlastně sběr údajů proběhl interně v našem středisku. K těm univerzitám asi jste viděl několik indikátorů, že to, že to tedy právě patří k těm indikátorům. My třeba měříme, kolik eh, Eh, studentů tedy získá diplom v eh, informačních komunikačních technologiích, kolik získá v, eh, ve společenských vědách a podobně. Zapracovali jsme do toho taky přítomnost univerzit ve městech. To znamená univerzity, které spadají i do mezinárodních žebříčků. Co se týče diverzity, to je velmi zajímavé. My jsme se snažili začlenit do toho mm, co nejinkluzivnější vzorek. Chtěli jsme mít transparentní a objektivní eh, tady mm, indikátory. Takže, jak už říkám, dívali jsme se na programy evropských eh, měst kultury, potom jsme se dívali na seznamy UNESCO Potom, jak už jsem říkala, e, ty města, zahrnuli jsme i města, která organizují aspoň dva mezinárodní festivaly. Když využijete tato e, nesubjektivní kritéria, tak zjistíte, že máte vzorek je měst, který e, je tedy opravdu rozmanitý, co se týče velikosti, počtu obyvatel a tak dále takže to bylo poměrně reprezentativní. Zároveň jsme chtěli, abychom byli inkluzivní a proto jsme dali městům možnost um, poskytovat vlastní údaje, protože jsme chtěli mít tedy objektivní kritéria, ale kulturní a kreativní města překračují i nějaký vzorek, který máme. A té aplikaci, tedy té, jsem asi otázce nerozuměla. No já jsem tomu rozuměl tak, že ta aplikace bude k dispozici až eh, někdy na konci roku. Ale pokud chceme, abychom se, aby se ta města do toho zapojila co nejrychleji, tak pokud budeme muset čekat až do konce roku, to bude trochu dlouhé. Možná bychom to mohli zpřístupnit už v červnu. Já si myslím, že to by neměl být problém. Začneme těmi, kteří už jsou zahrnuti eh, v monitoru a v tom případě tam je externí společnost, která se tím zabývá. Takže pokud se další města do toho chtějí zapojit a chtějí si vlastně replikovat tu aplikaci na místní úrovni, tak se kdykoliv můžou připojit. Když jsme vybírali eh, tato města, tak jsme jim dali vědět, že plánujeme vyvinout tuto aplikaci a oni tedy mají možnost eh, s námi skontaktovat. Minus, bitte. Děkuji, Marie Teres Jiménez. Ano, mám eh, krátkou otázku. Pokud jde o kulturní a kreativní aspekty měst, jak eh, důležité je následující, nebo do jaké eh, míry se zohledňují aspekty vědecké kreativity. Například vědecká muzea, ehm, centra výzkumu, eh, vykopávky a tak dále. Jak důležité jsou tyto aspekty? Eh, vidím, že hodně zdůrazňujete eh, umění, divadlo a tak dále, ale tento typ kreativity související s vědou, jakým způsobem tento typ kreativity zohledňujete? Máte slovo na odpověď? Věda samozřejmě závisí na definici nebo záleží na tom, jak definujete eh, vědu. Eh, samozřejmě zde máme eh, při nejmenším dimenzi týkající se absolventů a zaměstnání v této oblasti. Zaměstnání zde samozřejmě zohledňuje umění, ale stejně tak i třeba technologie IKT takže záleží, jakým způsobem definujete eh, vědu. Takže my jsme zohlednili v podstatě především IKT a kreativitu v této oblasti. Já jsem eh, měla na mysli především muzei, eh, vědecká muzea, různá, různé vědecké festivaly. Jejíž cílem je právě rozšiřovat eh, vědu. Ano, je to v každém případě zahrnuto. My jsme eh, zahrnuli eh, muzea a nebyla to jenom umělecká muzea, takže veškerá muzea jsou v podstatě zohledněna v kultuře daného města. Takže ano, v tomto smyslu je to zahrnuto. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, za zodpovězení otázek. Myslím si, že je to velice dobrý projekt. Já bych se možná jenom eh, zeptala ještě na to, jak je to eh, s obcemi, a které by se chtěly zapojit a ještě v tom prvním monitoru nebyly. Vy je nějak aktivně kontaktujete, nebo je to spíše náhoda, že kontaktují oni vás, nebo jak rozšiřujete danou síť? využíváte třeba eh, sítě Eurocities, máte nějakou eh, aktivní reklamu, kontaktujete města a eh, jak, jak je feedback od obcí? Je to vždycky otázka, jestli se nějaké město eh, chce podrobit takovémuto srovnávání. Eh, jak to obce vnímají? Jak to vnímají ty obce, které už se zapojily a pokud se ještě nezapojily, jak o tomto projektu se dozví? Eh, und eh, ob man eine komplette Liste haben kann, welche A ještě možná, jestli by bylo možné získat seznam eh, měst nebo obcí, které se zapojily. Yes, definitely. Ano, samozřejmě. Pokud se podíváte online, a tam jsou veškeré tyto informace. Zprávu máte k dispozici také u vchodu. Ehm, online máme také těch 168 měst, které se zapojily. Je to jak v té zprávě, tak online. A je tam vždy krátký um, kvantitativní popis a poté výsledky těchto měst podle jednotlivých indikátorů. Eh, JRC eh, se snažilo samozřejmě tento monitor prosazovat co nejvíce. Eh, nyní se snažíme získat feedback a zároveň se snažíme informovat města o tom, jak používat tento nástroj. Takže v podstatě nyní jsme v procesu vytváření kapacit. V podstatě města se na nás obrací a chtějí chápat lépe celý proces. Existují různé způsoby, jak města využívají ehm, tento nástroj. Některý, některá města se chtějí srovnávat s jinými, chtějí zdůraznit, v čem jsou lepší, nebo se třeba snaží nalézt partnery, kteří by pro ně byli vhodní, další partnerská města. Ehm, myslím, že ehm, informace o tomto projektu se šíří celkem rychle. Buď nás města kontaktují, nebo mohou využít platformu pro to, aby tam vložili své údaje. Dostali jsme zajímavou žádost z regionu Emilia a Oni chtějí, aby e, měli tuto platformu pro celý region, pro veškeré obce v regionu a e, to nám přišlo velice zajímavé. Mnohokrát děkuji Helga Triple. Děkuji Petro, děkuji také za vaši prezentaci jsem členkou interskupiny parlamentu pro eh, kreativní průmysl. A to znamená, že uh, už eh, deset let v podstatě řeším otázku toho, jaká je situace v kreativním průmyslu, jakým způsobem a kreativní průmysl může přispět k rozvoji kultury v EU. A chtěla bych se zeptat na jeden politický konflikt. V pokud se podíváme na poslední volby, vidíme, že ve městech máme mnohem otevřenější lidi. Když eh, budete cestovat ale na venkov, do znevýhodněných oblastí, je tam skutečně velký problém. Jak řešíte tuto otázku, když hovoříte o roli měst? Jak je to s lidmi, kteří nežijí eh, v nádherných evropských městech a metropolích? Eh, jak je to s lidmi, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech? My se skutečně snažíme řešit tuto otázku a především znevýhodněných mladých lidí na venkově. Já si myslím, že když e, nebudeme mít na paměti také venkov, budeme mít politický problém. Vy to nějakým způsobem zohledňujete? Odpověď je ne z jednoduchého důvodu. My jsme se soustředili na města. Ehm, především proto, jak eh, důležitá jsou města v poslední době. Nejde o to, že bychom nějak ehm, ignorovali eh, venkovské oblasti, ale chtěli jsme nejdříve vytvořit nějaký model, který ehm, začne fungovat na úrovni měst. A samozřejmě něco takového zavést pro venkovské oblasti je mnohem náročnější. Je to v každém případě něco, co eh, by bylo dobré eh, řešit, ale určitě to bude problematičtější eh, na úrovni venkova než na úrovni měst. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že jste dnes přišli a představili jste nám tento projekt. Myslím, že všichni vám přejeme mnoho úspěchů s tímto projektem, aby se ještě více měst zapojilo a aby města mezi sebou si nebyla jenom konkurencí, ale také, aby se navzájem obohacovala. Možná eh, by tento nástroj bylo možné využít proto, aby města se inspirovala tím, co dělají eh, jiná města. Takže v každém případě srdečně děkujeme za vaše angažmá a děkujeme, že jste mezi nás eh, dnes přišli a přejeme vám hodně úspěchu ve vaší práci. So, und wir bleiben auch bei Zůstáváme u kultury a dostáváme se nyní k výměně názorů s Evropským inovačním a technologickým institutem o, budouc, o budoucích iniciativách v kulturním a tvůrčím odvětví. Chtěla bych přivítat pana Martina Kena, který přijel z Budapeště a který je současným ředitelem EIT bude nás informovat o aktivitách EIT a o snaze v budoucnosti vytvořit společenství pro kreativní odvětví. Já myslím, že je to velice zajímavý projekt. Ehm, pane Kerne, máte eh, slovo na 5 až 7 minut. Mnohokrát děkuji, dobré odpoledne. Chtěl bych eh, poděkovat paní Kamrvert eh, za eh, pozvání do výboru Kult. Myslím, že je to poprvé, co zde EIT vystupuje. Myslím, že je to velice dobrá příležitost, protože v tuto chvíli se zabýváme budoucí strategií mm, v oblasti kreativních odvětví na úvod bych vám chtěl stručně říci, eh, co je EIT, čeho EIT dosáhlo a poté se dostaneme k budoucí strategii. Pokusím se být stručný s ohledem na to, že mám omezený čas. Nejdříve bych vám tedy chtěl říci něco o EIT. EIT eh, byl vytvořen eh, kvůli tomu, že Evropská unie zaostávala, kudy jde o inovace. Prosím o další slide. Evropa je na tom dobře, pokud jde o výzkum. Právě jsme viděli velice zajímavý nástroj, ale Evropa není až tak dobrá, pokud jde o uvádění nových služeb a produktů na trh ve srovnání s dalšími eh, částmi světa, USA, Asie, Izrael a tak dále. EIT, což je Evropský institut, eh, Evropský inovační a technologický institut, byl vytvořen v roce 2008 a s cílem um, vyplnit tuto mezeru uh, mezi Evropou a ostatními zeměmi. Snažíme se o vytvoření celoevropských partnerství a podporovat spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a uh, společnostmi. A snažíme se tedy vytvářet uh, vědomostní a inovační společenství, tak tomu říkáme. A jde nám také o to, abychom podporovali startupy, um, abychom pomohli um, výzkumným výsledkům dostat se z laboratoře na trh. Takže to je hlavní mandát EIT. Po deseti letech eh, můžeme říci, že se to EIT podařilo. V podstatě jsme vytvořili největší eh, evropskou inovační komunitu. Eh, máme více než tisíc členů různých vzdělávacích institucí, ehm, podniků a výzkumných center. Na evropské úrovni máme šest ehm, eh, inovačních eh, společenství, které řeší různé otázky. V současné době se soustředíme na klimatické změny, digitalizaci, eh, zdraví, ener, e, energetiku a um, suroviny. A v současné době e, probíhá výzva týkající se městské mobility a e, výroby. Takže to jsou oblasti, kde inovace mohou přinést další růst v Evropě. A Vytvořili jsme tedy velice silný inovační ekosystém, který v současné době přináší nové možnosti podnikání a inovace. Minulý rok byly dokončeny dvě studie o EIT. Jednu provedla Evropská komise v rámci přeskumu v polovině období a zároveň byla provedena studie týkající se dopadu EIT. Tyto studie ukázaly, že tato inovační společenství vytvořila více než 6 tisíc nových pracovních míst a zároveň přilákala miliony eur investic do nejrůznějších startupů. Rovněž jsme uvedli na trh 400 inovativních produktů a služeb. Takže EIT e, e naplňuje své úlohy a přináší řešení Um, výzev uh, naší společnosti. Prosím o další slide. Zde máme příklad ehm, takzvané skeletonové technologie, to je nové generace ukládání energie, nové, nová generace eh, baterií. Je to projekt, který eh, podporovalo EIT. Je to projekt z malého města v Estonsku, univerzita v Tartu od 90. let se soustředí na ehm, výzkum grafénu ehm, poté, co se tato univerzita spojila eh, se společenstvím EIT, poté, co se díky EIT propojila s dalšími eh, institucemi, tento projekt eh, začal být velice úspěšný a nyní přilákal více než 40 milionů eur investic, je tam zaměstnáno eh, kolem 100 lidí a eh, tento projekt se soustředí na systém ukládání energie, který využívá eh, například také <coughs> která se využívá například také ve vesmíru. Je to tedy velice dobrý příklad toho, jak vytvoření mm, inovačního společenství zde vede k dobrým výsledkům. EIT eh, zde eh, skutečně eh, odvedl hodně práce. Bez EIT by tento projekt tak úspěšný nebyl. EIT má také důležitou dimenzi v oblasti vzdělávání. Zde je příklad našich programů. A jsou to programy, které spadají také do oblasti působnosti tohoto výboru. Snažíme se kombinovat technické kvalitní eh, vzdělávání na univerzitách eh, s eh, výzkumem a podnikáním. Jde nám o to, aby studenti neměli jenom vynikající know-how, když absolvují univerzitu, ale také, aby chápali, jak se podniká tak, aby tito lidé mohli být podnikateli budoucnosti, aby vytvářeli inovace v budoucnosti, tak, aby bylo možné řešit výzvy lidstva. My um, se snažíme o to, aby se univerzity soustředily na eh, znalosti, kreativitu a inovace. Veškeré programy, eh, do kterých se zapojuje EIT, eh, musí zahrnovat více členských států. Máme tedy systém označení některých magisterských a doktorských programů v rámci EIT. Rovněž zdůrazňujeme digitální vzdělávání. Jedna, jedno z inovačních společenství zahrnuje také takzvanou digitální akademii, kde se kombinuje vyučování v Eh, ve škole eh, s digitálním eh, vzděláváním. Zároveň EIT e podporuje zapojování žen, aby také ženy a dívky měly silnější digitální znalosti, aby v budoucnosti se mohly lépe zapojit do inovativních odvětví. Takže to je také něco, na co se soustředíme. A nyní se podívejme na budoucnost. V tuto chvíli EIT připravuje svoji strategii pro období po roce 2021. V prosinci tato strategie byla předložena EU. My jsme v této strategii stanovili čtyři cíle. Vycházet z té dobré základny, kterou jsme vytvořili, to znamená, že chceme vycházet z těch úspěšných nástrojů a modelů, které máme. To znamená, že chceme posilovat inovační ekosystémy, které jsme vytvořili, chceme je více posílit a chceme dosáhnout celoevropského pokrytí. Už proto máme dobrý základ. Dále chceme nadále e, řešit e, současné výzvy naší společnosti, nejenom ale ty současné, ale případně i budoucí. K tomu se ještě vrátím. E, zároveň chceme mít odpovídající vzdělávací programy, které budou zohledňovat podnikání. Chceme rozšířit naše e, vzdělávací programy a chceme také šířit povědomí o těchto programech tak, aby všichni mohli e, v podstatě profitovat e, ze synergií. Jedna z nových inovačních komunit, kterou navrhujeme, se týká kulturních a tvůrčích odvětví. A to samozřejmě spadá do oblasti vaší působnosti, do oblasti působnosti vašeho výboru. Krátce bych to chtěl představit a budu vděčný za jakýkoliv feedback nebo případné otázky. Chceme vytvořit um, komunitu v této oblasti. Um, tak, aby toto společenství, tato komunita mohla řešit výzvy v oblasti tvůrčích odvětví a kulturních odvětví. Vy e, nejlépe víte, jak zásadní tato odvětví jsou. Digitalizace zde představuje velkou příležitost. Evropa má velice důležité kulturní dědictví, má velice důležitý kulturní obsah, ale e, Evropa není příliš dobrá v tom, že by tuto kulturu přenášela do inovativních produktů či služeb, které mohou občané využívat. Samozřejmě existují rozdíly v Evropě, různé části Evropy jsou různě úspěšné v této oblasti, ale celkově eh, výsledky Evropy nejsou až tak dobré. Je zde tedy eh, velká velký nevyužitý potenciál. My se domníváme, že vytvoření eh, celoevropského společenství v této oblasti by mohlo přispět k využití tohoto potenciálu. Ehm, myslíme si, že Evropa by měla eh, lépe využívat svého kulturního dědictví. Takže co můžete očekávat eh, z inovačního společenství v této oblasti? Za prvé by to mělo vést k překonání fragmentace v tomto odvětví ehm, vytvořila by se, vytvořilo by se zde kritické množství pro e, iniciativy, tak aby se iniciativy dostaly na celoevropskou úroveň. Zároveň, aby zde mohly vzniknout to nové partnerství PPP a také by zde mohlo dojít k e, většímu zapojení občanů e, do kulturního a tvůrčího odvětví. Zároveň to může přinést hospodářský růst, nová pracovní místa, nové technologie, nové podniky co eh, poskytujeme. Eh, poskytujeme eh, dlouhodobé a systematické řešení. A takováto společenství jsou vytvořena na 10 až 15 let, mají určité financování od EU, které není zanedbatelné, takže to skutečně umožňuje opravdovou, opravdovou transformaci. Poskytujeme možnost podnikání, vzdělávání a podporujeme inovace. A to samozřejmě by potom mělo vést k, nové, k novým produktům a službám na trhu. A jde nám o to, aby zde došlo ke společnému růstu v této oblasti tvůrčího a kulturního odvětví. já se velice těším na váš feedback a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Ja, vielen, vielen herzlichen Děkuji za vaši přednášku a prezentaci toho, co plánujete do budoucna. Já mám dvě přihlášky do diskuse. Helga Truple jako první. Děkuji za eh, prezentaci. Já mám několik otázek. Když jsem začala působit jako europoslankyně v roce 2004, tak jsme měli agendu Evropské komise s kde byl deklarovaný cíl, že do roku 2010 budeme největší globální znalostní komunita. To se nám nepovedlo. Teď máme 2018 a nejsme největší globálně znalostní ekonomikou společností. Eh, mě by zajímaly, co vy analyzujete jako překážku. Vy říkáte, že tady je selhání trhu, že máme inovace, ale eh, nedostáváme to na trh, eh, jako mm, eh, máme monopoly a eh, v podstatě jsme váhaví a jako Evropané. Mě by zajímaly důvody, co byste řekl, že bude skutečný reálný ekonomický dopad inovativní komunity 7 až 14 let. Chcete privátní a veřejná partnerství, to není nové, chcete angažovat občany, to vždy e, říkáme, takže nevidím nic nového. Co je, co se změní, když říkáte, že EIT bude mít tento dopad? Proč bychom vám měli věřit teď, když se to nepovedlo za posledních deset let? Děkuji vám. Ček. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat za tuto prezentaci. Já mám tři otázku. Jednak Evropská komise v červnu minulého roku oznámila, že EIT by mělo rozšířit svoji působnost. Především tím, aby absolventi a doktoranti Mohly působit inovativně. Máte nějaký takový projekt? A druhá věc, co řekla právě paní Triple. Máme skutečnou fragmentaci teritoriální a mě by zajímalo proč. Třetí věc. Samozřejmě je dobré, když to, co říkáte, co vnímá jako kulturní mm, statky. Eh, jak to ale vypadá kulturně? Jak se tady eh, podnikání podporuje? Nyní dám slovo panu Kernovi, aby odpověděl na tyto dvě ne tak snadné otázky. Začnu tou první. Myslím, eh, abych tady obecně spojil práci s EIT, práci EIT s, s situací v Evropě, co se týče výzkumu inovací. To je trošku náročné. EIT samo nemůže překonat problém nedostatku e no, inovací v Evropě. Může k tomu pouze přispět. A podle studií, které jsme provedli minulý rok, máme hodnocení dopadu, máme konkrétní důkaz, že jsme toho dosáhli. EIT je jenom součástí programu 2020, Horizon 2020, který má pomáhat Evropě dostat se dál v oblasti výzkumu a inovace. EIT to ale nemůže udělat samo, ani to nemůže ani Horizon 2020. Vytísneme pokrok, ale to dilema o které jste popsala, které bylo identifikováno před deseti lety státe, existuje. Evropa zaostává v inovační kapacitě, třeba dělat víc. Ale to neznamená, že bychom měli zastavit stávající programy, ale spíše je navýšit. Měli bychom udělat víc. Potřebujeme ještě větší úsilí. Máte pravdu, že v digitální oblasti Evropa zaostala, jiné části světa se dostaly do čela, ale je to příležitost, je tady příležitost v nových oborech. Kultura, kreativní průmysl může být jedním z nich, energetika, klimatické změny, potraviny, zdraví. Další oblasti, kde Evropa by mohla se zase globálně dostat do vedení a stát se vítězem v inovační hře. A to přesně chceme. To navrhujeme a navrhujeme tedy zvýšení úsilí. Je třeba dělat víc, více úspěchů, více inovací. Co se týče e, otázky mm, na právu z roku 2014, tam byly dvě věci. EIT ještě nebyla schopna demonstrovat své výsledky a dopady a pak je tady určitá komplexita, co se týče operací. My jsme tedy uh, podnikli mnoho kroků, abychom to vyřešili. EIT má novou iniciativu, musí se učit a dělat určité korupce. A nyní jsme svědky konkrétních výsledků, což potvrdili eh, minulý rok ty dvě studie a také jsme zjednodušili naše operace, i když s tisícovkou partnerů v šesti komunitách máme určitou komplexitu, ale aby inovace byla efektivní, tak to musí být jednoduché. A v tom, jak podporujeme ty komunity. A nám se podařilo snížit komplexitu značné míry a výsledky mm, jsou vidět. Rozdíly v Evropě, proč jsou tak velké rozdíly, co se týče inovačních kapacity, to také vidíme. A také Mm, to, co děláme, považujeme za relevantní pro inovační lídry, inovační huby v Berlíně, ve Stockholmu, v Londýně, Paříži. To je stejně tak potřeba v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, abychom podporovali spolupráci mezi univerzitami, výzkumem a biznesem. V roce 2014 jsme zavedli regionální inovační program, 17 zemí, které se původně neúčastnily naší činnosti, nyní jsou a množství financování z EIT, které jde do 13 zemí EU, je e, dvojnásobek průměru z horizontu 2020, takže e, vyvíjíme úsilí, abychom překonali ty disparity a budovali inovační kapacity, protože EIT je institut pro celou Evropskou unii. Děkuji vám. Sfér. Poslání vašeho institutu je velmi důležité. Budeme potřebovat silná inovační centra v po celé Evropě. Právě proto, že Evropa, jak jste sám konstatoval, této soutěži inovativních technologií prohrává proti Ázii, ale i jiným zemím. I Čína získává stále více inovací a Evropa je jakoby starší dáma, která už to nedokáže, už to nezvládne. Musíme zvážit, co můžeme udělat. Nejenom budovat struktury a hledat politiky, ale by inovace se stala způsobem života. Max Weber eh, říkal, že inovace mm, musí být běhu a tak to musíme dělat. Všechno musíme zabudovat do naší logiky, do naší pracovní logiky. To všechno, to by měla být naší komparativní výhoda. Ale tato výhoda se ztratila v posledních desetiletích. Měli bychom už malé děti učit inovace, aby se to stalo způsobem života. Děkuji vám, Luigi Morganov. Děkuji. Myslím, že kultura, kreativita, podnikání, to jsou takové, kultura, to jsou klíčová slova ve vaší prezentaci ve vašem úvodu jste se zaměřoval na kreativitu. Jakoby inovace byla důsledkem, ale pak jste se zaměřil na technologické inovace, produktové inovace. Proč to říkám? Naskytá se následující otázka. Evropský parlament má velice jasné stanovisko Eh, mm, co se týče kreativního a inovativního průmyslu, žádalo o eh, strategické mm, možnosti EFSI financování celou řadu věcí. Jsou to vysoká čísla. Není pravda, že eh, kultura, kreativní průmysl někde zaostává. Moje otázka je následující. Co se týče těchto věcí, žádostí o financování, protože jsme se dívali na EFSI a EFSI 2 máme, jsme přišli s novými pokrokovými řešeními pro malé střední podniky, protože víme, že malé střední podniky jsou velice důležité. takže musíme změnit produkční modely, když máme 20 milionů euro, což není tak malá částka, eh, zem celkové situaci, co s tím můžete udělat? Co, s tím, co se s tím dá dělat? Co plánujete? Říkáte, musíme udělat toto, tamto. Nejsem si jist, že eh, eh, tedy co týče politiku, že to není naše role říct, že musíme udělat to a to my spojujeme různé reality. Máme výzkumná centra, výrobu. Nesmíme si myslet, že inovace je jenom produktová inovace, protože máme excelentnost v Evropě v produktové inovaci. Ano, jistě, mohlo by to být lepší. Ale když budeme dělat pouze toto, tak se budeme omezovat. Doufám, že nejsem příliš upřímný. Děkuji. Možná jedna, ještě jedna doplňující otázka z mé strany. Je tady celá řada ehm, pověstí, co se týče budoucích programů a jedna z nich, která se dostala ke mně, je, že oblast kultury a kreativního průmyslu v novém horizontu 2020 vůbec nebude. Proto moje otázka. Jak by to vypadalo s eh, budoucím směřování eh, vašeho ehm, institutu. Znáte tuto pověsti, jak by to šlo dohromady z Horizon 2020? To by byla tedy rozhodující otázka, pokud chceme více inovací a vy jste to eh, teď takto popsal, tak mohl by to být tady rozpor nějaký. Děkuji za tyto komentáře. Nejprve chci potvrdit poznámky pana Cveja já plně souhlasím. Byste eh, mm, velmi dobře popsal, co děláme. Snažíme se o podnik, více podnikatelskou kulturu v Evropě. S být optimistou. My pracujeme se studenty, s mladými lidmi, se startupy a jsme svědky velkého potenciálu, velkého entuzianismu. Dostat se dál vlastně podnikání, ale pokud nenabídneme eh, těmto talentům, těm studentům tu odpovídající podporu, tak hrozí, že odejdou do Silicon Valley nebo někam jinam. Takže proti tomu chceme působit. My chceme eh, spolupracovat s členskými ehm, státy, aby vytvořili inovační ekosystém, díky čemuž by tito mladí lidé zůstali tady. A mm, abychom také přilákali podnikatele do Evropy, například vzdělávacími programy. Co chceme dělat konkrétně? Samozřejmě, musím být stručný, máme to poměrně detailně rozpracované. Inovační komunita je 7, na 7 až 14 let, má být po té době má být finančně udržitelná, tedy fungovat i bez další EU podpory. 400 milionů euro se používá jako katalyzátor pro další investice, další aktivity z průmyslu, univerzit, výzkumných organizací a vytvářet vzdělávací programy, právě tu podnikatelskou kulturu v Evropě a mm, přispět k tomu, aby lidé chtěli inovovat i v kulturním kreativním průmyslu. To programy, jako tak, ty, kde ty mm, ba, e, Skeleton Technologies využívali, e, mm, aby mohli být úspěšní, aby měli dopad na růst a pracovní příležitosti. Univerzity a výzkumná centra pracují na konkrétních produktech, aby je uvedli na trh. Takže to dělají ty inovační komunity poměrně úspěšně. I v sektoru, který je fragmentovaný jako kultura, kulturní dědictví, to příliš nedostatečně spolupracuje s kreativním průmyslem pro Eh, dělal biznis. Ale i v rámci toho hudební, filmový průmysl jsou relativně fragmentované, takže náš model spolupráce, spojení těchto aktérů by um, um, mohl něčeho dosáhnout, to, co se nepovedlo s stávajícím programu. Na, e, e, k Horizon 2020 nejsem kompetentní, abych řekla, jaká bude následný program. To se projednává v komisi my nemáme mm, informace o tom, jak ten eh, příští rámcový program bude vypadat. Samozřejmě by mm, se to dalo financovat z budoucího rámcového programu, možná i v jiném formátu. To je druhotná otázka. Myslím, že teď musíme připravit strategii, která bude smysluplná, která by mohla mít vliv na Evropu a bude na komisi, parlamentu a radě, aby rozhodli, že v tom budou pokračovat, takže to jsem chtěl říct. Děkuji vám. Chce se komise eh, přihlásit o slovo? Ehm, děkuji. Takže děkuji panu Kernovi za jeho um, vyjádření a přeju vám hodně úspěchů ve vaší práci a doufejme, že budeme, e, až vás pozumeme příště, budeme informováni o vašich dalších úspěších v, e, v oblasti inovací a kreativního průmyslu. Děkuji vám. Ja. Wir sind hier vorne gerade... Tak, mm, trošku nás zaskočilo, že komise k těm zprávám nechce nic říci, ale bereme to na vědomí. Je to tedy s podivem. Už jsme tedy eh, dosáhli konce pořadu jednání. Přeji tedy všem členům tohoto výboru krásný večer a zároveň prosím koordinátory, aby ještě zůstali v místnosti. Eh, za 15 minut začíná schůze koordinátorů. Mnohokrát děkuji.